Good afternoon. I am very surprised because uh, in the morning... Dobré odpoledne, jsem nesmírně překvapen, protože eh, ráno 9.10 tady bylo mnohem méně, méně kolegů než teď. Budete si představit, jak to bylo prázdno na začátku. 9. No teď začínáme druhou část našeho zasedání. Podem 13, kde máme dosahovat 10% cíle propojení elektrických sítí, tak aby evropská síť byla připravená na rok 2020 a kolega Ericsson eh, je tu spolu s námi. Jak dobře víte, No, ale je to konkrétní krok směrem k energetické unii. 10% propojenosti, to je ten cíl, je důležité. Máme-li být vůbec realističtí, pokud jde o cíle energetické unie. Bude to velký příspěvek k integraci. pokud hovoříme o zabezpečení eh, dodávek, tak je to velký krok. Stejně jako v případě plynu, kde byl, existoval tedy ten zpětný, možnost to zpětného toku, v případě elektřiny je to samozřejmě typické. Je prakticky vždycky možné změnit eh, směr v našich vzám, propojeních, takže 10%, procent. To je podobně, jako to bylo v případě toho plynu, jsou eh, možnosti změny směru. A slovo má pan zpravodaj Erikson. Děkuji vám. Souhlasím s tím, že otázka propojení je důležitá, je to důležitá součást energetické unie protože většina z toho, co, čeho chceme dosáhnout, je tedy vytvoření společného trhu, ale pokud dosáhneme tohoto, můžeme pak dosahovat i dalších cílů. Když proto si myslím, že to je důležitý krok, na kterém pracujeme. Bylo příjemné pracovat s kolegy novými zpravodaji v pozitivním duchu. Měli jsme dobré diskuze. Snažil jsem se, aby to bylo co nejvíce inkluzivní a transparentní. A myslím, že tady rýsuje poměrně dobrá většina ohledně hlavních otázek. Možná té kompromisy jsou až příliš dlouhé, uvidíme. Uvidíme, co se ještě stane do konce dnešního jednání a než se to celé uzavře. Nejdůležitější otázky je říci, že ASEM musí ASER musí mít více zaměstnanců, že je potřeba koordinační mechanismus. Myslím, že i tady bychom se shodli na dobrých většinách, také, že ten desetiprocentní cíl je dobrý, je důležité přijmout kroky, aby existovalo propojení mezi zeměmi, směrem k cíli společného trhu elektřinou. Potřebujeme však také komplementární regionální cíle, které jsou jasně, které jasněji definují, co je všechno v budoucnosti potřeba. A kde jsou ještě ty případné, případná úzká místa, co potřebujeme Eh, na poli investic, abychom posílili společnou síť. Ale pořád ještě eh, zbývá jedna otázka, v níž jsme ještě se úplně nedo, nedohodli, nedospěli jsme ještě k úplně shodnému názoru. To je otázka závazných cílů. A já se obávám, že závazné cíle by mohly být kontraproduktivní. Protože pak bychom mohli investovat eh, jaksi nesprávným směrem. Třeba když máte závazné cíle, tak pak eh, ta, ta, ty možnosti toho soft přístupu a splnění toho cíle 10% nebude, nebude tak snadné dosáhnout. Bude totiž nutné opravdu plnit pro jednotlivé země. Třeba otázka Španělska, Portugalska, Iberský poloostrov tam dnes máme problém, že Iberský polostrov není propojen dostatečně. Potřebují propojení na Francii a zbytek Evropy, ale kdybychom měli závazné cíle pro každou zemi, pak Španělsko a Portugalsko už již mají 10%. Takže pak by vznikala otázka, proč bychom eh, měli tolik investovat. Myslím, že je to stejné baltských států, Estonsko, Litva, Lotyšsko. Těch, ten jaksi soft cíl těch 10% je dobrý, ale potřebuje komplementární cíle. Na regionální úrovni. Regionální cíle, třeba pro Iberský poloostrov, Severní moře. Teď to je ještě taková otázka, která zůstává, abychom mohli opravdu investovat prostředky tam, kde budou pak nejlépe využity. Já vám děkuji, kolego. A čtyř, máme tu čtyři z osmi sínových zpravodajů, kteří vám naslouchali. A dostanou teď slovo. Děkuji. Chci poděkovat panu Rexnovi za návrh zprávy. Vynikající východisko, na které můžeme dál pracovat. Jakožto zpravodaj za EPP, já oceňuji, si cením toho konstruktivního dialogu, který jsme měli. Souhlasím s Pítrem, pokud je o společný trh elektrickou energií. Chci poděkovat také kolegům z EPP za eh, dobře koordinované pozměňovací návrhy, s kterými se dá pracovat. Upozorním na některé zásadní aspekty této zprávy za svoji skupinu. Za prvé, je důležité si uvědomit, že energetika je v národní kompetenci. Tento základní princip podle mě se dostatečně nepromítá do návrhu zprávy. Proto jsme navrhli eh, tu zprávu pozměnit. Nevnímám automatický konflikt mezi kompetencemi členských států a e, Evropskou klimatickou energetickou listinou. Dále měli bychom také jasně říci, že podporujeme 10%, cíl 10% e, interkonektivity, propojení. Je to cíl nezbytný k tomu, abychom napojili celý trh propojili ho s těmi některými ostrovy energetickými, jako například na severu Evropy. Je to také důležité pro konkurenceschopnost Evropy, ale je také důležité, že zpráva dráží, že ten desetiprocentní cíl není izolovaný. Musíme se postarat o to, aby ta zpráva také e, počítala s přístupem ke stávající infrastruktuře, ať už se bude plnit těch 10% nebo ne. Mít hardware je dobré jedině, když je použitelný. Takže tato, tento aspekt, to znamená použitelnost stávajících zařízení, je také důležitý. Dále musíme mít na mysli základní parametry, když propojujeme elektrické trhy optimálním způsobem, aby to bylo prospělo spotřebiteli a abychom se zaměřovali na projekty s největší evropskou přidanou hodnotou, když je, je řeč o evropských finan- nástrojích financování. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Rexno, děkuji všem kolegům stínovým zpravodajům. Paní Kapesan Ruiz. D. Za SAD. Tedy první byla EPP. Já bych chtěla poděkovat eh, Evropské komisi eh, za úvod. Ano, já si myslím, že to by eh, mělo být i duchem této zprávy, protože nám jde tedy o ten trh s energiemi, který bude jednotný, vnitřní, kde bude větší bezpečí dodávek. A proto je nezbytné toto propojení. V tomto smyslu, jak říkám, to je hlavní cíl, cíl eh, a e, i proto je třeba e, v každém okamžiku vést konstruktivní dialog, ale musím říci, že zatím tomu tak není. Já tedy nejsem spokojená s obsahem prozatím a já to říkám, protože mm, nejsem tedy spokojená s obsahem. A to. Mám totiž dojem, že v tom návrhu zprávy, tak tam se vytratil ten společný cíl. Hmm a to, jak jsem řekla, to znamená vybudování vnitřního trhu s energiemi. A takže tady pořád chceme eh, eh, energetickou bezpečnost, bezpečnost dodávek, ale pořád eh, v podstatě zatím tedy tady nejsou eh, minimální požadavky na propojení, protože to propojení je nezbytné i pro spotřebitele, pro ceny pro spotřebitele. A já proto bych chtěla apelovat na všechny frakce, aby se nad tímto společným cílem zamysleli, aby vyjádřili nezbytnou solidaritu, abychom splnili tento společný cíl. Proto bych ráda, abyste tedy eh, té eh, eh, tedy navázali na těch 10% cíl, abychom skoncovali s těmi takzvanými energetickými ostrovy, ale Iberický polostrov tedy nemá těch 10% propojení, a, mm, takže tady jsou milé informace a zde se ani nic takového neplánuje do roku 2020, že bychom měli vůbec plnit tento cíl proto apeluji na vaši solidaritu. A eh, ráda bych, aby eh, především ti, eh, kte, kteří jsou z těch zemí, kde to propojení je větší, tak aby si toto uvědomili, že to je nezbytné, abychom i dostali ty energie do těchto zón. Proto musíme apelovat na to, aby všichni byli citliví na toto téma stejně a e, pan komisař Parkaněte ten by měl potvrdit ten svůj závazek e, vůči propojení sítí. Já tady na vás apeluji, abychom udělali to, co je nezbytné, aspoň to minimum těch 10%, aby skutečně došlo k realizaci skutečného vnitřního trhu s energiemi. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Pan Telička, další řečník. Dobré odpoledne, děkuji. Já vím, že mm, vždycky tady je to spíše zložilost, když děkujeme zpravodaji, ale já to říkám opravdu, protože to bylo pro mě velké potěšení s ním spolupracovat a i e, si cením mm, e, mm, příspěvku dalších stínových. Já bych na začátku začal trochu politicky. Ten cíl není nic nového. Pamatujeme si, že v roce 2002 již eh, jsme pracovali s tímto cílem také a víme, jaká je stávající situace. A nyní tedy ta situace mm, mm, se tolik nezměnila. Je třeba tedy toto uznat a snažit se identifikovat skutečné eh, nedostatky a problémy a stanovat si cíle, které jsou ale zvládnutelné, tak abychom v roce 2020-2025, abychom opět nemuseli eh, opakovat totéž v podobné zprávě. Ten návrh mm, je docela vyvážený podle mě a musím říci, že já mm, nemám nějaký velký problém s tím. Spíše bych řekl, že asi čím více času tím trávíme, tím více dostáváme mm, pozměňovacích návrhů a dokonce bych řekl, že trochu zde eh, rozmělňujeme ten text. A já bych rád, abychom měli pádný, razantní text se všemi relevantními tématy, který vyšle jasný signál a eh, mm, já se obávám, že některé z těch pozměňovacích návrhů, a já proto bych se chtěl apelovat na kolegy, aby nemnožili tolik ty své pozměňovací návrhy, protože to by okleštilo tento text. To bylo to jedno důležitou poznámku a to je, že nemůžeme opomíjet trh. Všichni kolegové, kteří hovořili, tak hovořili o trhu s eh, elektřinou, ale to znamená, že bychom měli i respektovat ty toky energií a zároveň paralelně bychom měli upgradeovat to propojení, které zatím chybí tady. Ale neměli bychom budovat něco, co nebude korespondovat s tím, co, eh, jaké jsou toky na trhu, jak by měly vypadat. Takže doposud se nám to dařilo v této zprávě. Já vím, že asi ještě některé niance je třeba vyřešit, také i chápu, že ne všichni kolegové jsou s tímto spokojeni. A také ve zprávě bychom měli eh, vycházet z podkladů, z důkazů, eh, tedy ze skutečného hodnocení dopadu a eh, to tam, myslím, je. A kolegyně z od socialistů hovořila o solidaritě, samozřejmě s tím lze souhlasit, ale řekl bych, že tady jde o solidaritu i odpovědnost zároveň. A já, pokud je o Alde, tak já se na to mm, nedívám z pohledu národní, možná jiné státy jsou v jiné pozici, ale já se na to dívám z pohledu všech států, bez ohledu na e, národní teritoria, já se na to dívám z pohledu Eh, území a faktu, takže určitě Iberickým polostrovem je třeba se zabývat, ale myslím si, že bychom měli eh, měli bychom tedy přijmout holistický přístup eh, a ne, <clears throat> ne nějak tedy tu zprávu vlastně zneužít pro nějaké své zájmy. Ještě poznámky. Hmm. Mm, to také je, mm, se tam píše mm, v této zprávě. Ano, já, jak jsem řekl, nechci, aby se ten text nějaký dál rozměňoval, ale neměli bychom vynakládat prostředky pouze na ty sítě, ale je třeba i vyváženě investovat do sítí, národních sítí a je třeba, aby tady byla jasná rovnováha, protože jinak by to bylo mrhání penězi a jsem rád, že zpravodaj toto bere do úvahy a poslední připomínky závazná povaha kvót. Já jsem tady docela otevřený vůči tomuto, ale určitě zpravodaj má pravdu v tom, že zde existuje několik prvků, které jsou, když nic jiného, tak aspoň v rozporu. Ještě poslední poznámka, třeba kdybychom se zabývali regiony, jako třeba mm, baltské státy, tady jsme slyšeli o Iberickém polostrově, tak i po Baltí, například a i měli bychom se podívat na to z pohledu, co je realizovatelné a mělo by se to realizovat postupně. A zhruba řečeno, pane předsedo, jsme na správné cestě, souhlasím se zpravodajem, že je třeba, abychom byli disciplinovaní a nepředkládat příliš velkou záplavu pozměňovacích návrhů. Děkuji. Paní Kapel. May I ask you? Thank you. Take your floor. Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou pro zprávu a musím říci, že pan zpravodaj zapracoval do své zprávy mnoho důležitých bodů. Samozřejmě se také za spolupráci se stínovými zpravodaji. Zejména ten bod, který se věnuje regionalizaci, je, myslím, velice dobře zpracován, je to velmi jasné a velmi to přispívá k tématu interkonektivity. Také role agentury ACER, která má být podpořena jak personálně, tak finančně, myslím zásadní, protože regulace v takto důležité oblasti, jako je oblast sítí, je skutečně ústřední problém, zásadní otázka. Já se douf, do, divím v této oblasti, že jeden bod, který dobře funguje, pře, propojený mezi Rakouskem a Německem, je neustále spochybňován a právě nyní samotnou agenturou ACER. Podle mne bychom ve zprávě měli klást ještě větší důraz na téma nutnosti diverzifikace e, dodávek elektřiny v Evropě, s čím také samozřejmě souvisí zabezpečení dodávek, energetická bezpečnost, tak jak to dnes popsal pan komisař eh, Kaněte a jak o tom hovoříme často v rámci energetické unie. To bychom tady mohli ještě více zdůraznit a také oblast financování. Ta se sice ve zprávě zmiňuje, ale je to tam pouze krátce načetnuto, ale ve skutečnosti je to mnohem komplexnější a obširnější téma. Právě v oblasti elektrického porodu máme jasné podmínky, pak máme těch, ty prioritní projekty, jasný zdroj financování, to je nástroj pro propojení Evropy a pak to bude také fond EFSI a také Evropský energetický problém pro obživení konjunktury. A pak jsou to také prostředky ze strukturálních a regionálních fondů, takže to jsou zcela jasné zdroje financování, které můžeme zmínit a nemusíme zůstávat všeobecné rovině. Ještě k schvalovacímu postupu. Tady se říká, že projekty společného eh, zájmu mají mít eh, zrychlený schvalovací postup, eh, například lhuta třeba půl roku pro udělení povolení. Já se ptám, zda by to nebylo možná ještě více urychlit, protože například z Rakouska vím, že právě ten schvalovací postup trvá příliš dlouho, což vede k tomu, že mnoho infrastruktury se vůbec nevybuduje. A ten desetiprocentní cíl, já si ho přeji zachovat, podle mě je to minimum. Kdo si přeje více a některé členské sámy už mají větší propojenost, takže si mohou zlepšit ten cíl, ale desetiprocentní cíl je minimum. Španělská kolegyně o tom hovořila, pro Španělsko a Portugalsko je to zásadní. A když právě eh, nám jde o diverzifikace strojů a když eh, Eh, se díváme na to, jaké jiné možné alternativní zdroje by mohly mít, tak právě z tohoto ohledu je ta alespoň desetiprocentní propojenost velice důležitá a právě v souvislosti s regionalizací, která je velice dobře popsána a propracována, je to zásadní. Doufám, že to tady budeme moci probrat ještě na další schůzi stínových pravodajů a poté dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Tady ještě pana Zorino a paní Ernst další dva řečníky. Nevím, tady ještě někdo jiný by si chtěl vzít slovo. Pokud ano, tak mi dejte vědět. Pan Sorino, paní Ernst. OK. Yes. Yes, okay. Yes. Dobrý já se Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes dopoledne jsme měli velice zajímavou rozpravu s panem komisařem Ariasem Kanětem, ze které jasně vyplynulo, že tady jsou velmi důležité dvě dimenze. Jedna je ta dimenze toho, jak tedy bude nově uspořádán trh s energiemi a ta druhá dimenze spočívá v tom, jakým způsobem bude zpravován tento trh. Návrh, eh, máme tady návrh rady, eh, který se tomu věnuje právě té zprávě. Tady je důležité, abychom měli otevřenou posílenou metodu koordinace, aby to takto probíhalo. Eh, země budou mít své národní plány a jednou za dva roky se udělá vyhodnocení toho, zda byly splněny cíle. A je zřejmé, že s takovýmto modelem, pokud nebudeme mít solidní systém propojení, který jak si poskytne globální dimenzi těm 28 komponentů, elementům těch koordinovaných národních trhů, no tak se nám to zhroutí celý ten systém. E, pokud tady bude vlastně bariéry, které zabrání toku e, energie, no tak to ten trh s energiemi bude plný zkratů. Ano, budou to zkraty. Hm, já si vážím práce odvedené na této zprávě, ale myslím si, že ve zprávě tento problém nebyl správně pochopen, neprojevuje se v něm ta holistická vize, kterou bychom měli přijmout a jsou tam jisté předsudky toho, kdo si není přesně a dobře vědom tématu eh, propojení. A já tady neprosím o solidaritu, já prosím o racionalitu. Bez minimálního zaručeného propojení jednotý trh s energiemi v Evropě nikdy existovat nebude. Thank you very much, Madame Ernst. Děkuji, paní Ernst. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, že mi dáváte příležitost vystoupit, ale momentálně se nedokážu rozpůlit, ale snažím se o to a stihla jsem to sem. Takže já chci nejdříve poděkovat panu zpravodoji, že předložil svůj text a kompromisy, které jsou velice dobré a které e, zapracovali mnoho podnětů z jiných stran a já musím uznat, že to téma je velice komplikované. A myslím si, že ovšem pan zpravodaj se vydal správným směrem. Co se týče toho desetiprocentního cíle, od samého počátku se nám to příliš nelíbilo. 10%, to je v podstatě takové své volné číslo. Je nám jasné, že v oblasti propojení je třeba co dohánět, to je správné, ale v jednotlivých členských státech je ta situace různá. Některé již dosáhly těch 10%, či respektive již dávno překročily. Pro nás není zásadní otázka propojenosti, ale to, abychom zajistili přístup na trhu s energie, k trhu s energiemi a abychom vždy měli na mysli a zohněňovali i obnovitelné zdroje. Ano, můžeme tady hovořit a rádi budeme hovořit o veškerých typech propojení, ale pro nás jsou zásadní skutečně obnovitelné energie, které není třeba pouze spolu zohlednit, ale musí být prioritní. Ano, je obtížné se k tomu dobrat. Druhá věc, agentura ACER. U nás na frakce, já vám to takhle přiznávám, ta agentura je u nás sporná. A já doufám, že se tedy tady shodneme na to, že je třeba ji posílit z těch známých důvodů, které tady kolegové už uvedli. Já si myslím, že potřebujeme takovýto nástroj, ale je to něco, kde alespoň musím říci, že je třeba to ještě prodiskutovat. U nás na frakci je to sporné, já za svou osobu to sporně, sporně nevidím, ale na frakci to tak máme. A tři, další věc, co se nám nejlíbí. A kolegové a kolegyně zejména ze severu to vědí. To jsou veškeré ty offshoreové záležitosti. Offshore my vidíme zcela kriticky. A tento makroekonomický přístup se nám nelíbí také z hlediska ekologického. A pak se nám to nelíbí protože my vždy máme raději decentrální řešení. To už jsme tady nadnášeli, ale eh, nebudeme to nějak eh, nechceme to jaksi překotně nějak odsuzovat. Co se týče Španělska, nevím, jestli je to tak správné, ale to ještě probereme s našimi španělskými kolegy, jak tedy nakonec se k tomu postavíme. Děkuji. Děkuji, madam. Kolega Koufal, děkuji. Děkuji zpravodaj za velmi zajímavou, dobrou zprávu. A chci ještě navázat na ty předchozí poznámky, pokud jde o nastavení trhu a struktura zprávy. Je důležité, abychom měli jasnou evropskou perspektivu na toto téma. Už jsme se o tom bavili i s panem Kanětem. Desetiprocentní cíl musí zohledňovat eh, ta, ty nástroje, to je skutečná integrace sítí. K tomu musíme uspůsobit kolem toho ty politiky, ale také instituce, jako je Acer. Musíme mít nastavené správné nástroje, které povedou k zvýšení propojenosti. Takže měli bychom více zdůraznit ty nástroje, mít holistický, celoevropský přístup, chceme-li překonat nedostatek, nedostatky v propojení. A ještě stále máme úzká místa mezi členskými státy, což je něco, co bychom měli velmi jasně vypíchnout, ukázat na to, je to e, opravdu ostuda, protože hovoříme o jednotném trhu, ale přitom máme pořád úzká místa, ještě nutno překlenout. Ještě jedna poznámka. Bavili jsme se o e, trhu kapacito, s kapacitou protože opravdu chceme změnit naši energetiku směrem k udržitelnosti větší obno, větším podílu obnovitelných energií. Pokud jsme opravdu evropský, ne, nebo aspoň regionální, ale ideálně evropský trh, potřebujeme propojení a děkuji vám tímto za velmi zajímavou zprávu. Těším se na další diskuze. Děkuji. A nyní pan Pochen. Rád poděkoval panu zpravodajovi za jeho práci, protože rozvoj a posílení energetické infrastruktury je zcela určitě jednou ze základních podmínek dokončení vnitřního trhu s energiemi. Mezi potřebná opatření jednoznačně patří vnější e, přeshraniční propojení elektrických sítí. Nicméně já bych nerad, aby se ta problematika redukovala pouze na dosažení 10% cíle pro interkonektivitu, e, která vychází z instalované výrobní kapacity. Eh, proto také velmi podporuji stanovisko zpravodaje, že potřebujeme mnohem komplexnější přístup, který bude zohledňovat nejenom současný stav přeshraničního propojení, ale bude brát v potaz také skladbu zdrojové základny v daném státě, eh, skutečnou potřebu obchodní kapacity na konkrétní hranici nebo také kvalitu vnitrostátní přenosové eh, soustavy. Například nedostatečnost německé elektrické soustavy dlouhodobě ohrožuje bezpečnost a stabilitu přenosové sítě některých jeho sousedů. Proto by také měla komise a regulátoři věnovat mnohem větší pozornost stavu vnitřních elektrických sítí, než tomu bylo doposud. Ehm, za klíčový nástroj k dosažení tohoto eh, cíle eh, považuji eh, odstranění vnitřních energetických bottlenecků a užší koordinaci národních energetických politik Eh, za současného využití evropských finančních nástrojů, eh, která by, které by mohly pomoct účelně nasměrovat tam, kde mohou nejvíc přispět k rozvoji elektrické sítě. Děkuji. Děkuji vám. A za Evropskou komisi pan Gleze? Jestli jsem to správně vyslovil. Z DG energie. Prosím. Pane předsedo, děkuji vám. Takže v první řadě mi dovolte poděkovat panu zpravodaji za zprávu, kterou shledávám vyváženou a chci jen zopakovat, že to desetiprocentní minimální propojení, čili ten, ten důraz kladu na to minimální, ten slouží těm třem hlavním cílům politiky. Není to opravdu jenom o dokončení um, jednotného trhu energii, ale také o zabezpečení dodávek a také o posílení udržitelnosti prostřednictvím uh, elektrické přenosové sítě. Takže my se domníváme, že ten přístup je vyvážený. Domníváme se také, že pomocí nezávazných cílů tato zpráva jde správným směrem, to znamená směrem k flexibilitě, která však nevylučuje solidaritu, ale která přitom dává daleko větší flexibilitu a prostor pro zohlednění národních a regionálních e, rozdílů. Pokud jde o financování a financování e, a prostředky, tak máme eh, seznam těch jednotlivých operátorů s tím, že financování eh, není největší překážkou rozvoje sítí. Jde zejména o, o otázku povolování a veřejného e, při, přijetí. To znamená, je potřeba respektovat Eh, ten harmonogram ze strany členských států a členské státy musí umožnit a udělat vše, co je v jejich silách, aby připravili struktury, které pak eh, umožní těm eh, operátorům a těm, kdo mají ty sítě rozvíjet, aby to tak učinili v souladu s evropskou legislativou, aby existovaly struktury, které umožní splnění hůty 3,5 let ve všech možn- všemi směry. A ta možnost je e, se obracet na různé infrastrukturní e, developery na těch vnitřních trzích a samozřejmě při stejné e, povolovací lhůtě 3,5 let. Děkuji vám za tyto poznámky, děkuji zástupci komise a nyní dávám slovo znovu panu zpravodaji na závěr naší rozpravy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tyto připomínky. Domnívám se, že se zdá, že bychom mohli mít dosti širokou eh, většinu pro vyřešení tohoto problému. protože ten problém je důležitý, tak proč bychom také nenašli takovou většinu? Máme tu konkrétní problémy v Evropě a ty se trochu liší eh, na různých místech. Začnu svojí zemi, kde máme dobrá propojení třeba mezi Dánskem, Německem, Švédskem, ale nejsou vždy eh, otevřené, ta, otevřená tato propojení. To je problém, který musíme čelit. To znamená, to propojení není vždy zázračným řešením, protože je potřeba také eh, je mm, ponechat v otevřeném stavu. K tomu potřebujeme kompetentní orgány, které jsou schopné zajistit, aby systém fungoval. Další problém v této souvislosti Polsko je v tomto smyslu takový energetický ostrůvek, s který není, není velké propojení, potřebujeme více propojení. Další je problém v Německu. Mezi jižním a severním Německem. Desetiprocentní cíl tam není vůbec žádné řešení, ale je důležité vyřešit ten problém mezi severem a jihem Německa. Když se to vyřeší, vyřeší se i celá řada dalších problémů na společném trhu. Také mm, problémy mezi Polskem a Německem. Čtvrtý problém. Iberský poloostrov, který je velmi nepropojen se zbytkem Evropy. To je regionální problém. Desetiprocentní závazný cíl pro státy tento problém neřeší. Ale pokud budeme mít komplementární regionální cíle, pak by se nám mohlo podařit ten problém Iberského poloostrova řešit. My soudím, že je důležité tak učinit a desetiprocentní cíle jsou eh, každopádně dobré, mělo by, mělo by to asi pokračovat, pak do roku 2030 možná můžeme mít 15%, ale jak říkám, potřebujeme ještě eh, ten doplňkový regionální cíl. A paní Ernst bych řekl následující. Otázka propojení není zdaleka jenom o společném trhu, ale také o splnění například klimatických cílů. Protože v momentě, kdy budeme mít společný trh, je to dobré pro obnovitelné energie. 80 právě investic eh, je do propojenosti, je do eh, propojení obnovitelných energií, abychom splnili také obnovitelné cíle, abychom dostali do systému více obnovitelných zdrojů. A tím pádem se z toho pak stává velmi dobrý nástroj třeba i eh, v, v souvislosti s blížící se s, s konferencí v Paříži. Děkuji, kolego. We've got Uh, few minutes time. Máme ještě pár minut, takže bych rád také něco řekl, poněvadž vy jste nezmínil baltské státy, protože to je skutečný elektrický ostrov, nebo energetický ostrov, ale oni jsou dobře propojeni s Ruskem a jsou synchronizováni s Ruskem, ale ne s EU a nemají dostatečné propojení s EU. Takže to je jenom taková poznámka stranou, protože vy jste zmínil celou řadu států, jako tyto ostrovy, ale po Baltí to je problém. Ano, důvod je, že velice brzy se tento problém vyřeší. V listopadu dojde k propojení mezi Švédskem a Litvou a také jsou zde plány propojit eh, pobaltské státy s Polskem. Hmm, děkuji, to je důležité pro nás, pro všechny. Paní Kavison Ruiz ještě chce něco říci. Děkuji, pane předsedo. Hmm, jenom bych chtěla zdůraznit eh, toto. Ano, Možná se mi to nepodařilo. My máme pravdu, ale ostatní také, protože e, já bych ráda, aby ty projekty byly vyvážené, aby e, umožnili nezbytnou solidaritu, aspoň dosáhnout na těch 10%. A mm, ta solidarita zatím mm, je spíš na ústupu já vlastně, potřebujeme mm, mm, toto, abychom garantovali dodávky energii. A také, pan, pane předsedo, jak vy jste říkal, a to je, jsou ty regionální cíle. Zde ano, mm, my e, nemáme to nezbytné propojení, jsme ostrovem, ale asi když eh, na to půjdeme regionálně, tak eh, to nezvýšíme. Třeba máme propojení s Portugalskem, i když eh, malé, ano, a nestačí to vůbec, abychom ale garantovali bezpečnost dodávek. Například vůbec, abychom mohli tedy expedovat tu obnovitelnou energii. Kolegyně Šinovánského hovořila o eh, Španělsku a o zdrojích. Ano, já jenom bych chtěla eh, vám říci toto, že Určitě ano, některá opatření již byla přijata, ale teď v těch okamžicích kritických eh, tak to nestačí, ale to neznamená, že by zde nebyla vůle pro, ale e, zatím tedy ty obnovitelné zdroje neměly e, úplnou prioritu. Já jenom jsem chtěla říci, že samozřejmě kromě po Baltí máme další ostrovy, jako ten Iberský polostrov a já jenom bych ráda, aby si to všichni uvědomili. Děkuji. Paní Del Castillo. Pane předsedo, já lituji, že jsem tu nebyla od samého začátku z pracovních důvodů, byla jsem jinde, ale já jsem velice aktivní v této agendě prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A my nejsme sice zpravodajem, nejsem zpravodajem, ale jenom bych chtěla zdůraznit to, co řekla eh, kolegyně Cabeson od socialistické frakce. Týká se to Španělska a obnovitelných zdrojů a propojení sítí. Možnost, že obnovitelné zdroje nebo obnovitelné energie se budou rozvíjet ve Španělsku, tak jak se to teď rozvíjí, to, to právě ale hodně podmíněno tím propojením, protože to propojení usnadní to, že v určitých okamžicích, eh, eh, kdy třeba eh, je nadbytečná produkce z obnovitelných zdrojů, tak bude možnost vlastně je mm, tu, mm, distribuovat tuto energii eh, za hranice. Právě pokud ale budeme mít propojené sítě eh, stejně. Tak jako třeba mm, teď eh, děláme třeba mezi Španělskem a Francií zatím. A to téma obnovitelných zdrojů. Nejenom, že by to bylo v rozporu to ne, tady jde o to, že je to podmíněno hodně tím propojením a to propojení bude pozitivní právě pro to, abychom si zachovali tu roli obnovitelných energií. Děkuji, jak vidíte. Mm, samozřejmě, eh, když máme čas, tak bychom mohli diskutovat eh, do, do, koneč, do nekonečna. Já bych ještě doplnil, že pokud jde o obnovitelné zdroje, tak tady existují různé podpory v různých státech, jsou různé podpory, takže často tam panuje nespravedlivá hospodářská soutěž. Když se třeba otevře, kdyby, bylo by to neférové, kdybychom otevřeli teď trh obnovitelných energií. To je velký problém, poněvadž hospodářská soutěž na otevřeném trhu, tedy v obchodování, je obtížná, když existují různé systémy dotací, podpor. To by v podstatě bylo nemožné. To znamená e, zastavit veškeré systémy podpor, dotací do těchto různých zdrojů, to je asi nutné. Možná počne rokem 2020 jak jsme si tady řekli před, před, před eh, pár hodinami s panem komisařem Kanětem, od roku 2020 bychom měli začít volně obchodovat s touto energií. Kolegové, pokud chcete ještě něco říci, pan zpravodaj možná nebo komise, pokud chcete, tak máme ještě pořád 6 minut. Není to nutné, nemusíte hovořit 6 minut, to není povinnost. Jenom bych navázal Myslím si, že jedna z důležitých věcí, pokud jde o systémy propojení energií, jako zlepšit a posílit, je, že zde máme velký potenciál obnovitelných zdrojů, třeba v Severním moři a v Balském moři, tam je obrovský potenciál i na jeho východě Evropy a například i na Pyrenejském poloostrově. Pokud eh, bychom chtěli vyřešit eh, problém mm, s eh, nadměrným dovozem energii do EU a pokud chceme splnit klimatické cíle, tak potřebujeme více obnovitelných zdrojů a otevřít možnosti a potenciál mm, těchto zdrojů na evropském trhu. Já si myslím, že do budoucna ty mm, eh, systémy, eh, tyto systémy převáží na trhu s elektřinou a to je dobré, poněvadž fosilní paliva, ať je to uhlí nebo plyn, a tak v podstatě ty se nachází jinde většinou. Takže pokud chceme využít potenciál obnovitelných strojů, tak tím vyřešíme hodně problémů s energiemi a nejenom klimatické cíle, ale i budeme schopni více se spolehat na vlastní produkci na místo dovozu z východu. Děkuji, kolego. Děkuji. A hlasovat o návrhu zprávy budeme 13 října 2015 ve výboru ITRE tedy a později na plenárce. Nyní se dostáváme k bodu 15. Eh, to eh, debriefing eh, z Dánska 18. června. Tam my zde máme tedy zastoupení na vysoké úrovni a kdy šéfem delegace byl kolega Petersen, místo předseda našeho výboru, ten vedl delegaci na této cestě a tato mise mimo jiné se zabývala věcmi jako eh, jak město, tedy Kodáně, eh, jak dostal ten, jak dostane ten status v roce 2005, čisté město a to je velice důležité my jsme tam, tam se jednalo i s, nejenom se zástupci průmyslu, ale i s přístími orgány, a mm, výzkumnými ústavy a mm, feedback z této cesty naleznete v, ve svých materiálech, ale teď bychom si měli vyslechnout spíše vedoucího této mise kolegu místo předsedu pana Petrsina. Prosím, máte slovo. Děkuji. We had a, a, a great... Měli jsme skvělý studijní, skvělou studijní cestu. Program, kde jsme, kterém jsme se mohli vyjádřit hodně stěžením otázkám, když se zabýváme. Navštívili jsme tedy Kodaň a přitom jsme hovořili o inteligentních městech. To je důležitý přístup z hlediska rozvoje energetické unie a Kodaň právě chce být eh, uhlíkově neutrální do roku 2025. Vedli jsme velmi plodné diskuze i se všemi potenciálními problémy, které jsou spojeny s dosahováním takového cíle. Dále jsme navštívili Konfederaci dánského průmyslu, navštívili jsme některé energeticky náročné firmy, slyšeli jsme o výzvách, eh, kterým čelí. Jeden producent cementu, eh, co se snaží, co se snaží dosáhnout ehm, po stránce úspor energie, samozřejmě cement je velice energetické náročný, a snaží se zároveň zůstat konkurenceschopní na světovém trhu. Dále firmy zpracovávající um, ovoce, to je náročné na eh, energii i na práci. Navštívili jsme i některé mm, producenty větrné energie, či obnovitelných energií. Novonordisk, farmaceutická firma. Navštívili jsme jejich laboratoř. Hovořili jsme také o vivisekci s Novonordiskem. Poměrně nová zkušenost pro členy delegace také první veřejnou uhlíkově neutrální budovu, která se nazývá Zelený maják. A tam jsme měli možnost vidět některé jejich řešení. Tady experiment, eh, snaha o konvergenci konkurenceschopnosti zároveň úspor energie. A konečně jsme navštívili jeden eh, větrný park, tedy park, kde, který produkuje 400 MW elektřiny. pro 100 eh, tisíc domácností v Dánsku. To bylo opravdu velice zajímavé vidět jenom ten rozsah tu, jako této operace. Bylo to v moři, eh, a ne v Balckém moři, ale na severu od eh, Dánska, když se díváme od Dánska směrem k Norsku. Takže rozsáhlý projekt, velice zajímavý ve světle diskuzí, které vedeme na tomto výboru ohledně toho, kdy větrná energie bude konkurenceschopná i z komerčního hlediska. To zajímavé vidět tuto tento gigantický provoz. Jinak bylo to komplikované celé vzhledem k tomu, že den našeho příjezdu jsme měli eh, volby, takže mnoho z politiků bylo zaneprázdněných, kteří dělali eh, všechno možné. No, no to ale často nejde předem naplánovat, takže z toho by vznikly určité výzvy, ale také velmi zajímavé diskuze. Konečně mi dovolte poděkovat delegacím, poslancům. Opravdu to eh, bylo privilegium předsedat eh, tomuto týmu. Děkuji sekretariátu za zorganizování této události. Díky. Děkuji, kolego. Kolegové, kteří jsou přítomní, pokud chtějí, mohou doplnit. A nikdo tak nechce učinit. Myslím, že to byla poměrně ucelená zpráva od kolegy Petrsna. Já vám děkuji za tento briefing o návštěvě Dánska. A tím se dostáváme dál. A to je Eh, informace o probíhajících trialozích, nařízení o ochraně eh, dat. Sean Kelly, který tu není, nemohl se bohužel eh, dostavit, nepodařilo se mu dostat do Bruselu, měl nějaká cestovní dopravní problémy, něco takového nevíme. Ale je zdrav snad. Doufáme, že je zdrav. My se to, tu máme jiné kolegy. Zabezpečení eh, sítě, sítí a informací paní Pilar de Castillo Vera začala a takřka již dokončila eh, své roli zpravodajky. Ehm, práce na této směrnic, směrnic, právě o směrnici o zabezpečení sítě a informací. To je podle pravidla 54. Stanovisko bylo schváleno v prosinci 2013 v posledním legislativním období, takže ne všichni byli přítomni v průběhu tohoto přijetí. Parlament přijal první pozici v březnu 2014. Jednání byla zahájena v říjnu 2014 na začátku našeho legislativního období. A teď po čtyřech tri- trialozích kolegyně Pilar, Pilar del Castillo Vera je připravená na, nás informovat o tom, jak situace vypadá. Děkuji. Děkuji za tyto základní informace jak to bylo s jak to je s hlasováním na výboru, na plenárce a tak dále. Začali jsme eh, s trialogem v říjnu 14. 2014. 2015 pak byla letní pauza. A jistě to víte, vše, jak jenom připomínám, že cíl je zajištění vysoké úrovně kyberbezpečnosti napříč Evropskou unii a zjistit, aby členské státy a operátoři kritické infrastruktury byli připraveni řešit eh, různé kyberincidenty. Jak jste zmínil, to spadá to pod pravidlo 54 a eh, hlavní zodpovědný výbor je IMCO. ITRE má eh, výlučnou kompetenci ve věci reakce při mimořádných eh, počítačových událostech. Je tu také článek sedm směrnice, který je velice důležitý, třeba, že členské státy musí zajistit, aby každý kritický sektor, který spadá do dosahu působnosti, aby měl zdroje, které jsou schopny řešit eh, případné incidenty. Má vzniknout také eh, eh, síť, kde bude zajištěna spolupráce na národní úrovni, takže tam bude možnost diskutovat incidenty a hovořit o takových možnostech, jako je evropský systém včasného varování. A jaké problémy ještě zbývají, které mohou být zajímavé pro ITRE. Je tu ještě pár otevřených záležitostí zajímavých pro výbor ITRE. Za prvé, parlament si spolupráci síti CERT, aby byla ambiciozní, stávající spolupráce v síti CERT je opravdu slabá protože hodně z toho je dobrovolné, čili je to, to může trošku rozředit tu, ty, ty závazky, protože to vlastně pak už nejsou závazky, operační spolupráce, příslušná rizika, pak nejsou efektivní. Proto se snažíme zajistit lepší úroveň spolupráce mezi členskými státy. Na druhé straně probíhají diskuze o tom, zda rozsah působnosti směrnice by měl být rozšířen, aby zahrnoval nejenom kritickou infrastrukturu, což obvykle je voda, energetika, doprava a finanční služby to je ta hlavní kritická infrastruktura. Ale teď už jde jim o možnost do toho zapojit. To byl také návrh komise a důležité části rady. Také služby informační společnosti. Včetně služeb cloud computing. Tyto služby, kdyby byly pokryty by museli pochopitelně splňovat určité požadavky. Je to tak trochu na poslední chvíli, kdy tyto služby by mohly být definovány ne jako kritické, ale esenciální. mohou splňovat určité pože, musí splňovat určité požadavky na kyberbezpečnost, musí mít určitá opatření na eh, řešení a eh, čelení riziku, no, notifikace a tak dále. Ale oproti kritické infrastruktuře samozřejmě tam eh, ty požadavky by byly možná relativně nižší, ale je to stále otevřené. Není to ještě na příští trialog, ale pravděpodobně na začátku září. Budeme vás pak informovat. Mezitím, pokud máte nějaké otázky, můžeme udržet bilaterální kontakty. Já se s vámi ráda podělím o jakékoliv informace, které jsou potřeba. Děkuji, děkuji Pilar. Mám za to, že po dalším trialogu dostaneme od vás další zprávu. Možná jsou nějaké dotazy od vás, kolegu, nemáme tu teď stínové zpravodaj, protože jsme to dokončili ještě za posledního volebního období, takže politické skupiny nepotřebují teď mít žádné stínové zpravodaje. Komise ten návrh publikovala v únoru 2013, to je už před dvěma a půl lety. A kdyby to bylo přijá, schváleno, byl by to, byla by to první horizontální legislativa Evropské unie na téma kybernetické bezpečnosti. Takže vůbec poprvé v historii, kdy Evropská unie zorganizuje všechny členské státy na tomto poli, to znamená kyberbezpečnosti. Já vám velice děkuji za všechny vaše připomínky, které pokazují na to, kde jsou slabiny, kde je potřeba ještě posílit. Možná, že bude nutná další směrnice v blízké budoucnosti. Ale Samozřejmě, si můžeme hovořit o další směrnici, když jsme ještě nás čeká teprve další eh, trialog této. Ale důležité je to zmínit. Takže děkuji za váš čas a máme tu další téma a to je souřešení řešení interoperability pro evropské veřejné zprávy, podniky a občany. interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. Jak vidíte, tak digitální unie je stejně tak důležitá jako energetická unie za našeho funkční období. Je to něco nového, protože minulém funkčním období se říkalo, že to, co se týká energie, je, energetiky je důležitější a nyní digitální unie opět má vysokou prioritu. Máme zde kolegu Karlose Zorina, který je kompetentní za toto téma a program ISA 2, ten nahrazuje stávající program ISA asi tedy počíná lednem příštího roku, takže nemáme příliš času a jeden trialog již proběhl 2. září. Jak vidíte situaci, milý kolego? Dobrý Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád podtrhnul, že že naprosto souhlasím, sice to sem nepatří, ale naprosto souhlasím se důležitostí energetické unie a digitální unie jakožto dvou hlavních motorů, velkých motorů Evropské unie momentálně, v dnešní situaci. Rád bych vás informoval o tom, že Evropský parlament a rada dospěli k dohodě, co se týče programu ISA 2 a proto nyní jsme v situaci, kdy můžeme přistoupit eh, k řádnému postupu a v zásadě bude možné, aby 1.1.2016 již program plně fungoval který nahradí, tento program tedy nahradí ten předešlý program, který skončí k konci roku 2015. Tento program zmobilizoval 180 milionů eur a chce eh, vlastně poskytovat eh, pro občany a firmy řešení interoperabilitní, ale ten program, který budeme mít, to nebude pouhá, jaksi, pouhé pokračování toho předešlého programu. Tady jsou dvě zásadní otázky. Za prvé, musíme mít na vědomí to, že toto je první program nové digitální unie, nového jednotného digitálního trhu a dále druhá věc. Došlo k vývoji, technologickému vývoji, velmi velkému, rychlému v posledních letech a proto se nám podařilo dosáhnout některých významných změn. Rada je chtěla, je respektive parlament, se za ně jak si zasazoval, bojoval za ně a rada to akceptovala. Já vám tady nadnesu ty nejdůležitější. Naš výbory, které, které byly zásadní v této věci, pak jsme měli jako předložené výbory výbor Imko a LIBE, no ale my jsme byli tím příslušným výborem. A naše témata, tam se nám podařilo prosadit jeden, jedno zásadní, a totiž, že tento program e, ISA 2 nebude pouze podporovat interopera, e, řešení v oblasti interoperability, ale bude e, jak si podporovat zejména řešení v oblasti interoperability. Ale bude také podporovat společné platformy, společné nástroje, pomocí, pomocí kterých budou mít různé zprávy možnost rozvíjet řešení, vyvíjet řešení. Takže my jsme zatím ještě v, pře- v předfázi, v té fázi před vyvíjením řešení, ale myslím si, že když tady máme 181 milionů eur, tak tím můžeme skutečně velmi uh, znásobit interoperabilitu zpráv a tím navýšit, eh, posílit kontakt a navýšit interopera eh, výměny v oblasti interoperability mezi nimi, mezi těmito orgány. Dá se nám pro zavést transparentnější kritéria způsobilosti a hodnocení žádostí, zejména jsme velmi posílili teritoriální územní dosah. Dříve Eh, ty projekty, když byly evropské, tak většinou ovšem eh, financovali národní eh, řešení. A my jsme tady skutečně zhodnotili ten územní dosah a dále také tu možnost v tom smyslu, že nyní více jsme vsadili na platformy a ne na řešení, protože řešení se můžou používat znovu a mohou se potom přizpůsobit novým platformám. A pak jsme velmi vsadili na zjednodušení, zjednodušení prostupů tak, aby ty programy byly co možná nejjednodušší pro uživatele. Dále se nám podařilo také dosáhnout toho, že jsme zavedli princip pobídky vůči komunitám uživatelů. Tento evropský program, který tedy Evropská komise spravuje, je dobrý, ale tady je zásadní, aby jsme tady měli interakci mezi uživateli, zejména v programu, který nyní máme pro občany a pro podniky. A tady je důležitá eh, ta interakce mezi konečným uživatelem a tím, kdo financuje ten program. Tak nejjednodušší řešení by bylo, abychom tam měli možnost toho, aby ty programy mohly rozvíjet občanská společnost. Tohle nebylo možné, ale bylo možné tam zavést zásadu vytváření těch komunit, které budou hodnotit online, abych tak řekl, v průběhu zavádění programů a bude zavádět eh, do toho změny, taková zlepšení v rámci toho při té, při, tedy v té fázi, kdy bude diskutovat o těch programech. Dále se nám podařilo tam mít eh, jeden velice pozitivní prvek, a totiž, že jsme zdůrazněny to propojení mezi veřejnými orgány, firmami a občany. Máme tam přívětivé podmínky pro přístup, bojujeme proti digitální exkluzi, máme tam jednodušší řešení pro občany a méně byrokratická řešení pro firmy. A také se nám podařilo nalézt v jakýsi, jakousi dobrou vyváženost s ohledem na zásadní věc, a je to otázka, které se zejména věnoval výbor Libe, a totiž podařilo se nám eh, jak si zajistit kritéria ochrany údajů a soukromí eh, s normami, které se budou zavádět eh, jak si během zavádění programu. Tady víme, že ty normy se budou zavádět v roce 2016-2020 a tady máme určité koncepce, například jako koncept neutrality sítí, které se stále vyvíjí, rozvíjí se, takže je důležité, abychom během programu toto mohli vždy aplikovat, aby se vždy aplikovalo to, co bude zrovna platit. A pane předsedo, dohodli jsme se, myslím si, že máme dobrý program a pouze si přeji, aby ten program byl dobře používán, dobře využíván a děkuji za vynikající spolupráci, kterou jsem měl se všemi kolegy, s stínovými zpravodaji a se kolegy z ostatních výborů, z IMK a z LIBE a také se všemi technickými pracovníky parlamentu, z různých kabinetů, také děkuji za spolupráci radě a komisi. Skutečně to byla vynikající spolupráce se všemi. Děkuji mnohokrát. Very much. It... Děkuji. To vypadá dobře. Všechno, co jste řekl, vypadá dobře. Takže doufáme, že 13. října budeme schopni hlasovat o této dohodě. Ale jako správné předsednictví bychom měli bych měl by... Již zaslala, no, již zaslali. No, no, no, no. Ne, ne, pane předsedo, už jsme to obdrželi. Okay, so everything is prepared. 13 of October. Takže všechno je připraveno hlasování. hlasování. 13.10. bychom měli hlasovat. Děkuji, kolego. Děkuji, že se podařila dohoda a že jste se tak angažoval. Tak ještě něco do bodu různé. Ne, takže 12. října příští schůze? Ne, ještě. Ano, prosím. Máte slovo, kolego. Kolega Martin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat, zdali by nebylo možné, aby komise nebo aby výbor se sešel na mimořádné schůzi a diskutoval o problematice Volkswagen. Mně se zdá, že tady asi bychom eh, měli jaksi aktuálně reagovat na tuto situaci, která sice vznikla ve Spojených státech, ale týká se Evropy. Tak já se ptám pana předsedy, zda by nebylo možné uspořádat eh, schůzi ad hoc na téma problému Volkswagenu, protože já si myslím, že to je problém velice vážný. Ano, děkuji. Bereme na vědomí, určitě. Bereme na vědomí vaši připomínku. Je to důležité. Možná bychom měli ten problém trochu mm, rozšířit nejenom na jednu evropskou firmu, ale i na jiné. A víme, že je třeba se na to podívat z kontextu TTIP a potom Ehm, téma jako problém Volkswagenu ve Spojených státech. Ehm, třeba vidět i z tohoto pohledu. Ano a zvážíme tuto možnost. Děkuji. Za druhé, kolik, kolega Martin ještě. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád vás upozornil na skutečnost, že dnes dopoledne jsme eh, od, eh, odsunuli několik hlasování, všichni si asi pamatují, co se stalo, ale já tady bych eh, rád na vás spolehnul se v tom, abychom mohli hlasovat co nejrychleji o těchto zprávách, protože již byly zapsány na program plenárky ve Štrasburku. Já bych nerád, aby eh, kvůli tomu to bylo odsouváno do nekonečna, kvůli tomu, že jsme se nedohodli na proceduře. Tak bych rád, abychom uspořádali ve Štrasburku mimořádný výbor, abychom mohli hlasovat o nich. Děkuji, ano, pochopil jsem. Ano, nemůžeme to odsunout, odsouvat do nekonečna. To je velice nebezpečné um, voting is... A budeme hlasovat co nejdříve. Co nejdříve. Uděláme všechno, aby všechny pozměňovací návrhy byly přeloženy. Kolego Edwarde Martine, všechny pozměňovací návrhy budou přeloženy, jak mají. Teď vám to nebylo přetlumočeno, takže ano, měli bychom nechat přeložit všechny pozměňovací návrhy, přeložit všechny pozměňovací návrhy a další věc je tlumočení právě teď, ale překlady ty mm, dělá naše překladatelská skupina v Lucemburku, takže to je něco úplně jiného. Dobře, tak přátelé, to je asi všechno. Příští schůze 12. října odpoledne a 13. dopoledne i odpoledne. A takže se uvidíme za pár týdnů a ve Štrasburku ještě předtím samozřejmě na plénu. may say to our interpreters at least once we finished slightly earlier. Ještě našim tlumočníkům bych aspoň jednou se nám podařilo skončit dříve. Děkuji ještě jednou za spolupráci a jste volní. Nevím. Stáli jste vůbec schopni teď zodpovědně se zhostit volna. Takže ještě jednou děkuji.